Dobrý večer, vítám Já vás zdravím a dostáváme se ke zprávě paní Tomas, která se týká sjednocení kontroly rybolovu v Evropě. A tímto dávám slovo paní zpravodajce, a to na čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, drzí